Good morning everyone, as you slowly take your chair. Prosím, posaďte se. A ráda bych přivítala pana komisaře Andriu Kajtise na výboru ENVY, který předloží návrh o hodnocení rizik v potravinářském řetězci, což je dokument přijatý 11. Ehm, dubna. I když jsme v rané fázi naší práce na tomto návrhu, který se týká transparentnosti a udržitelnosti, eh, hodnocení rizik, tak já jsem si jistá, že náš eh, zpravodaj a stínoví zpravodajové budou velice tvrdě pracovat na tom, aby tato nová legislativa zlepšila transparentnost v rozhodovacích procesech. A kromě toho bychom velice rádi, kdybyste nám podal aktuální informace, které se týkají, týká e health a vakcinace. A to především eh, reakce na naší rezoluci, která se týká toho, že méně a méně, méně lidí se nechává očkovat, což je něco, co nám leží na srdci, určitě i vám. A budeme se těšit na vaši prezentaci, pane komisaři, a na následnou výměnu názorů s kolegy. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, členové výboru Envy, je to pro mě velké potěšení, že jste mi dali příležitost eh, hovořit eh, s vámi dnes na toto téma, protože jsme na konci velice významného měsíce, tedy pro eh, zdraví eh, a bezpečnost potravin v Evropě. My jsme provedli tzv. fitness check, eh, kdy jsme eh, zkontrolovali eh, naše základní předpisy a ukázalo nám to, že lze co zlepšovat, ale obecně řečeno, eh, dnes vidíme zde možnosti diskutovat s vámi otázky jako bezpečnost potraviny, potraviny, vakcinace, očkování a e-health. Určitě to je něco, co bude prospěšné pro občany a dnes bych chtěl říci, jaký je vývoj a podat aktuální informace o pokroku který jsme zrealizovali. A dále vám představím nový návrh, který se týká revize eh, obecného eh, předpisu eh, o potravinách, přijat, jak bylo přijato 11. dubna kolegiem. A určitě bude to i příležitost, abych vám vlastně podal takový první přehled a v příštích týdnech budou nasledovat další Eh, další eh, informace. Takže tento předpis byl přijat v roce 2002 na základě krize a vytvořil se základní rámec, eh, vytvořila se i ehm, agentura pro bezpečnost potravin EFSA a díky těmto opatřením a za podpory vašeho výboru také tak můžeme být hrdí na to, že Evropská unie nyní <clears throat> má nejvíce solidní systém na světě. A fitness check nám ukazuje, že ten obecný předpis o potravinách a fitness check jsme zrealizovali v roce 2018, tak nám ukazuje, že tento obecný, obecná legislativa je velice dobrá, že slouží svému účelu. Náš systém funguje dobře. Samozřejmě nelze se vyhýbat různým krizím a problémům, které čas od času vzniknou. Ehm, ehm, a proto také hm, hm, přijmeme nový návrh a nyní se hodně diskutuje o možnostech, jak zlepšit i činnost EFSA. Je především její vědecké možnosti. A my teď mm, vedeme různé debaty a setkání na toto téma. Asi si pamatujete, že nedávná iniciativa o glyfosátech také i vedla k, k hodnocení rizik, které má být více transparentní a především má vést k udržitelnosti systému naše reakce, reakce komise na tento fitness check a na mm, naše zkušenosti a na, mm, jsou, mm, pokud je o tento legislativní eh, návrh, tak se opírají o čtyři pilíře. Za prvé transparentnost, hodnocení rizik, za druhé kvalita a spolehlivost studií a za třetí udržitelnost a Eh, zpráva systému EFSA a zlepšená komunikace o rizicích. Takže praktické kroky musí mít eh, rád na každou z těchto čtyř oblastí. A mm, takže samozřejmě to jsou Teď je tam spousta zatím detailů, ale já zdůrazním to základní. Transparentnost hodnocení rizik se zlepšila, e, to znamená veškeré údaje, data, e, o, mm, o které se opírají ty žádosti, tak jsou zveřejňovány na, e, v rané fázi v elektronickém formátu, samozřejmě s výjimkou důvěrných informací a kvalita a spolehlivost studií, tedy vědeckých studií, které se používají při hodnocení rizik, a to především v oblasti e, regulovaných výrobků, tak to se také zvýšilo. Dále máme zde registr zadaných studií, ten byl, tedy, a EFSA může poskytovat obecné rady ohledně toho, co se požaduje od průmyslu, tedy předtím, než podá žádost o homologaci, o povolení látky. Konsultace eh, proběhly eh, eh, o těch studiích, které jsme dostali od průmyslu, když průmysl tedy podal žádost a za výjimečných okolností, tak komise může požádat EFSU, aby zadala další studii, která by něco měla prověřit. Komise v součinnosti s členskými státy navrhuje také že bude implementovat lepší kontroly, audity, které se týkají právě toho, jak ty studie zadané průmyslem byly provedeny. Také i se navrhuje směna, abychom posílili udržitelnost a řízení systému EFSA. Členské státy jsou tam zastoupeny v řídicí výboru, management board, a hrají zásadní roli při jmenování Eh, vědeckého panelu EFSA, také i, <laughs> navrh, eh, také i navrhujeme, aby tam nyní byl i zástupce Evropské komise, aby tam zastupoval tedy komisi v Management Board, jeden zástupce z Evropského parlamentu a čtyři zástupci občanské společnosti by také měli být v řídícím orgánu EFSA a eh, ty budou hrát roli potom při jmenování expertů do panelu, vědeckého panelu je třeba, aby je, budeme aplikovat striktní kritéria nezávislosti a objektivnosti a také i EFSA bude mít větší vlastní vědecké kapacity a bude více spolupracovat s národními vědeckými ústavy. Dále navrhujeme, abychom stanovili obecné cíle a principy, které se týkají komunikace rizik, tak abychom zajistili včasné, transparentní informace o vědeckých poznacích a rozhodnutích, která byla přijata. Na základě těchto cílů a principů komise navrhuje, tak abychom také přijali obecný plán, který se týká komunikace rizik rizik. Samozřejmě tento návrh bude doprovázen rozpočtem, který se taky zvýší a který umožní tato opatření. A než budeme pokračovat, tak chci zdůraznit, že tento návrh je cílenou revizí stávajícího legislativního rámce, my jsme se tam zabývali tím, co je třeba zlepšit, abychom eh, reagovali na očekávání občanů, kteří očekávají větší transparentnost a bezpečnost. Obecný, mm, obecná legislativa o potravinách sloužila sice dobře, ale lze ji zlepšit. Návrh komise zlepší efektivitu eh, v klíčových oblastech a skutečně zde bych chtěl eh, na vás apelovat, abyste dali prioritu této agendě, tak abychom mohli tyto výhody předat našim občanům bez jakýchkoliv průtahů. Dámy a pánové, nyní bych se chtěl podívat na téma očkování očkování. E, stejně jako vakcína proti e, spalničkám. To je velice silný nástroj, který máme. A více než 14 tisíc lidí se nakazilo spalničkami v EU v roce 2017. Více, je to třikrát více než v roce 2016. A 57 úmrtí na spalničky jsme e, měli, jsme, bylo vykázáno od roku 2016. To je nepřijatelné, to je velice bolestný obrázek. Nicméně v Evropě více a více lidí se nechce očkovat. Proč? No, jsou tady určité dezinformace, lidé odmítají vakcina, očkování, šíří se fake news, nedůvěra a strach, že údajně to má vedlejší účinky. A potom je zde třeba někdy problém se dostat k spolehlivým informacím o očkování a mm, i mm, třeba mm, jsou problémy s dodávkami vakcín. Komise a parlament e, e, v podstatě zde e, sdílí stejné obavy a zde bych vám chtěl poděkovat, jak se angažujete v této věci a díky za usnesení, které jste přijali minulý týden. Komise tedy přijme dnes návrh doporučení rady a sdělení komise a mm, zájmu posílení spolupráce v oblasti nemocí, mm, kterým lze bránit prostřednictvím očkování. My se zaměřujeme na konkrétní výsledky. Za prvé zvýšit povědomí, aby se lidé nechali očkovat, dostat se především k těm nejvíce zranitelným skupinám lidí, potom zvýšit i kompatibilitu mm, eh, očkovacích plánů a za čtvrté zajistit i dodávky eh, očkovacích látek a zlepšit spolupráce eh, v Evropské unii. A to znamená, že musíme mít strategickou podporu všech dotčených subjektů. Ehm, samozřejmě vakcinace může snížit šíření některých chorob, ale také i je třeba zároveň řešit e, otázku rezistence na vakcinaci. A proto i my e, přijmeme plán, který bude propagovat, šířit e, Eh, očkování eh, a mm, zde já se mm, těším na spolupráci s vaším parlamentem a učiním vše, co je v mé moci, abychom zlepšili pro očkovanost v Evropě. Dámy a pánové, teď se podíváme na e-health. My jsme přijali významné kroky, abychom završili strategii digitálního jednotného trhu pro evropské občany, ale pořád ještě před námi stojí velké výzvy, tak aby skutečně všichni mohli profitovat z těchto digitálních příležitostech, příležitostí ve zdravotnictví. Naše sdělení o digitální transformaci zdravotnictví, zdravotní péče, to jsme přijali včera, tak stá se snaží právě propojit eh, evropské digitální systémy. Naše sdělení se zaměřuje na tři pilíře. Za prvé, mm, je, cílem je zajistit eh, mm, přístup pacientů k jejich údajům a e, jde o to, aby mohli si vyměňovat data lékaři. E, toto sdělení podporuje tuto infrastrukturu digitálních služeb a 22 členských států již se zavázalo, že si budou vyměňovat údaje o pacientech do roku 2022. Toto sdělení bude eh, pracovat na tom evropském formátu pro výměnu dat, tak aby se rozšířila možnost výměny dat. Role eh, sítě e-health členský, mezi členskými státy, eh, to se mm, všechno vytvoří formálně, sformalizuje tak, aby poskytovatele těchto lékařských zdravotních služeb a pacienti měli přístup k těmto údajům přes hranice práce. Nové eh, nové prostředky, nástroje a technologie, technologie tedy eh, mm, zvýší ještě objem těchto dat, které se budou vyměňovat a to bude i v oblasti prevence a podobně výzkumu a individualizované péče. Konkrétní krok 16 členských států 10. dubna podepsali prohlášení, aby vytvořili eh, takový půl eh, vědců eh, a mm, je to milion eh, genomů, eh, které budou tedy vytvořeny v tomto rejstříku do roku 2022. Bude to referenční síť, která schromažňuje data a mm, prostřednictvím eh, online systému, který je řádně zabezpečen, který právě obsahuje informace o diagnozách, o léčbě pacientů a podobně. To je velice významný zdroj pro léčbu různých nemocí. Dále bude budeme i eh, eh, pod, další pilíř je podporovat eh, mobilní způsoby poskytování péče. To znamená tak, aby občané na sebe vzali větší odpovědnost a aktivněji se starali o své zdraví. Pro mě digitální technologie jsou součástí zdravotnické politiky celého našeho reformního balíčku, který zahrnuje nezbytné i změny, které se týkají školení, vzdělávání, organizační struktury, financování a pobídek. A tyto technologie ale musí působit způsobem, který bude zabezpečený, který bude, eh, který bude řádně koordinovaný. A to povede ke skutečné digitální revoluci. A teď stručně závěrem mm, ten eh, self-regulační návrh, eh, který byl nedávno přijat ze strany výrobců alkoholu. Komise nyní zvažuje tento návrh, ale chtěl bych využít této příležitosti a říci, o co nám především jde. Obsahuje dvě části jednu obecnou část, která se bude aplikovat na celý sektor a která i eh, bude obsahovat ty obecné závazky a druhá část, ta se bude sestávat ze čtyř eh, sektorových příloh, které se týkají piva, lihovin, vína a eh, moštu a ovocných vín. Takže bude to pro každý subsektor, pro každý jednotlivý sektor. Ale ještě jsme nepovedli hodnocení, ale na začátku musím říci, že tento navrhovaný přístup není v souladu Eh, s různými těmi eh, sektory, kterých se týká. Samozřejmě každý operátor chce mít dostatečnou flexibilitu, aby mohl poskytovat eh, výživové informace a seznam přísad na etiketě. Ale tady vzniká otázka. To je třeba ještě řádně prostudovat, především co se týče praktickou implementaci a schopnost skutečně umožnit spotřebitelům, aby získali adekvátní informace. Bez pochyby ještě o tomto budeme detailně diskutovat, poté co všechno vyhodnotíme. A chci zdůraznit, že i parlament eh, a váš výbor eh, se do této eh, debaty určitě zapojí. To bude pro nás velice cené. Dámy a pánové, dlouze jsem hovořil o významných iniciativách, jejichž cílem je zlepšit zdraví a bezpečnost potravin v Evropě. Co dále? Eh, co to všechno eh, propojuje, co všechno propojuje tato témata. Ano, samozřejmě, úspěch závisí na tom, jak se budeme koordinovat a závěrem chci říci, že se budu těšit na úzkou spolupráci s vaším výborem a abychom zlepšili efektivitu našeho systému bezpečnosti potravin, abychom zjistili i pro očkovanost a důvěru a abychom digitalizovali zdravotnictví ku prospěchu občanů v celé Evropě. A doufám, že dnešní diskuze eh, bude eh, příspěvkem eh, k, k budoucím pokroku. Děkuji. Uh, Začneme koordinátory, dvě minuty pro všechny a pak bude mít slovo komisař a pak bude druhé kolo. Takže Peter Líze. Děkuji, děkuji. Pane komisaři, já chci um, zmínit téma, které je důležité pro EPP. Byl to dokument o boji proti rakovině. Stanovili jsme si velmi ambiciozní cíle. Chceme přispět e, k tomu. Evropa to nemůže udělat sama. To, co můžeme udělat, bychom udělali, aby za 20 let už nikdo na našem kontinentu neumíral na rakovinu. Já jsem mm, eh, mluvil eh, skutečně s odborníky, kteří říkají, že to je reálné, když členské státy k tomu přispějí. Tady zrada věcí, které podporujete, abychom například při hodnocení zdravotnické technologie, tak abychom rychle ten návrh komise přijali, aby terapie se dostala rychle ke pacientům, aby se vyvíjely věci, které budou mít užitek pro pacienta. Pak je tady ehm, lepší propojení registru, kde očekáváme návrh a mm, bychom mohli skutečně udělat to, co chceme, co můžeme. Další věc, antibiotika. Komise udělala mnohé a my jako parlament čekáme víc. Zpráva z vlastní iniciativy Karin Kádenbach a je důležité, aby komise rychle přispěla s návrhem na nová antibiotika. Eh, už dnes každý týden lidé umírají, protože už nic nefunguje. Nic už není účinné. A Um, předseda poslal dopis um, v tom smyslu, že nemá smysl, aby komise nedávala žádné návrhy, a takže doufejme, že to bude na podzim. E, pak zdravotní mm, akční program. My bychom si přáli tedy vlastní program a nikoli žádný podpůrný program pro vnitřní trh nebo něco takového. Děkuji. Děkuji, pane Líze. Karenbach. Pane komisaři, my jsme velice vděční za e, tuto výměnu názorů s vámi a víme, že jste velice angažujete a kolegové si vezmou slovo, aby e, co se týče e-health a také Mm, produkci, producentům nápojů. Jedna věc nás skutečně znepokuje ve stávajícím nástroji 2021 až 7 komise zvyžuje možnost, aby tento program byl obecný program pro jednotný trh s podtitulkem Zdraví lidí a zvířat. Parlament vždy žádal ambiciozní politiku pro veřejné zdraví, která by doplňovala členské státy a konkrétní mm, věci hmatatelné pro všechny občany, pro specifické programy a umožnilo by to i kontrolu eh, přidané hodnoty EU v této oblasti. Proto žádáme o e, to, aby veřejné zdraví bylo znovu prioritou, aby zdravotní programy zůstaly samostatnými programy v příštím víceletém finančním rámci. Příští e, rok budou volby a jeden z hlavních bodů, proč Evropané stále důvěřují Unii, je, že e, si myslí, že má přidanou hodnotu v oblasti medicíny, výzkumu, se všemi programy a mm, kroky, které jste prezentoval, jsou velmi důležité, ale co potřebujeme do budoucna je veřejné zdraví, e, které by nebylo součástí vnitřního trhu. Děkuji, pan Pírka. Děkuji. Pane předsedo, děkuji za úvodní poznámky. Já nechci opakovat, co jsme už uvedli. Chci zmínit to, co jste mm, řekla na, řekl na úvod, a to je bezpečnost potravin. Jako občan a člen parlamentu se obávám nedostatku transparentnosti v této oblasti. Sdílím mm, obecné obavy, že důležité informace nejsou zveřejňovány pro Evropany. Komise říká, že například EFSA, mm, hodnocení EFSA, budou zveřejňovány na mm, konkrétních stránkách. Potravinářské firmy již se snaží zajistit, aby informace byly veřejné. Současně komise říká, že některé informace budou důvěrné, což znamená, že nebudou e, poskytovány třetím stranám. A jsou to často právě tyto informace, které jsou důležité vzhledem k potravinářským skandálům. My samozřejmě víme, že zveřejňování těchto informací by mohlo firmy ohrozit. A proto by mě zajímalo, jak komise sladí tyto zájmy. Na jedné straně přístup k informacím a na druhé straně existence důvěrných informací. Myslím, že to bude takové přetahování mezi průmyslem a spotřebiteli. A já doufám, že to nebudou arbitrární rozhodnutí a chtěl bych o tom slyšet víc. Paní Rýs. Děkuji, děkuji pane komisaři za vaši prezentaci. Já se chci mm, věnovat otázce, která jaksi se týká tří témat. A to je transparentnost, která je klíčová. Vy jste před 15 dny se setkal s místopředsedem Timmermansem o transparentnosti vědeckých studií to jde samozřejmě, jde správným směrem, vyplnění toho deficitu transparentnosti. Bylo by možné, tam, by tam byla také vazba k občanům eh, v příštích plánech, tedy posílení komunikace eh, s občany ohledně rizik potravin. A eh, studie, které financuje průmysl, tak by bylo možné komisi položit řadu otázek. Já bych eh, se chtěla zeptat na otázku ghostwriting. Hm, writing, ghostwriting. Eh, to znamená dejme tomu najít odborníka, experta, zaplatit ho a zaplatit mu nějakou studii, kterou ve skutečnosti eh, napsal někdo jiný. To je skutečně odsouzení hodná praktika. Mm, měli bychom skutečně zakázat se, usilovat o to, abychom tyto praktiky zakázali. K vašemu návrhu mm, katalogu Eh, k těm doplňkovým studiím. Proč um, zachovat tu exkluzivitu rozhodování. Nemyslíte si, že by bylo užitečné, aby FSA a členské státy mohly uh, vybírat a objednávat tyto doplňkové studie? Děkuji vám. Kam.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 Ehm, mm, nějakého ehm, doplňku, nějakého aditiva potravinářského. Jak zachováte údaje důvěrné? Ehm, a jak rozhodnete, co je důvěrné? Dále jste mluvil o zvyšování kvality studií, o jejich ověřování. Moje otázka, znamená to, že budete kontrolovat jenom studie, které už byly implementovány, a nebo mluvíte o um, vlastní analýze a jiných typech výzkumu. Mám otázku na vakcíny. Vy jste řekl, že chceme um, bránit antimikrobiální rezistenci a že vakcíny mohou tady pomoci. Ale problém je, že lidé eh, používají antibiotika nevhodným způsobem. Souvisí to hodně s eh, chovem dobytka. Nemyslíte, že by bylo ehm, možné to tam, tam snižovat, protože i to ohrožuje veřejné zdraví? Pak máme vakcíny eh, pro hospodářská zvířata, které mohou bránit šíření nemocnicím přes hranice. Nemyslíte si, že by bylo lepší zastavit přeshraniční přepravu těch eh, zvířat, pokud tomu skutečně chcete bránit? Děkuji, děkuji za tuto iniciativu transparentnosti. Víte, že my vítáme to obecně, ale vždy je ďábel v detailech. Tady jde především o to, jak zajistit důvěrnost studií, tedy to, jak přesně definovat obchodní tajemství. My máme obavu, že mnoho studií eh, se jako obchodní tajemství nezveřejňuje. A eh, je to stejné jako u nařízení o léčivech. Mně by, je tam veřejný zájem, ale má to vždy přednost? Eh, nebo se může průmysl skrývat za tím obchodním tajemstvím? Proč to není v tom nařízení? Dále eh, registrace studií, které neodpovídají požadavku MEFSA. Je tam možnost to vynutit? To je tam, není vyřešeno. A pak jste řekl možnost EFSA dělat vlastní studie. I to je součástí toho návrhu. Je tady tedy neobvyklá situace, kdy EFSA může zadat sama studie, má vůbec experty a prostředky na to, jaké prostředky bude pod, budou potřeba. A pak je tady otázka expertů. Víte, že vždy jsou problémy, že členské státy nemají dostatek nezávislých expertů. Ehm, to říká sama EFSA. Jak k tomu chcete přistupovat? To je otázka finanční. Pokud ta kritéria zůstanou přísná. A poslední otázka. Ehm, zveřejňování studií. Hmm. Jak tedy eh, získá veřejnost přístup k těm studiím? Děkuji, Dano. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, já se s dovolením vrátím k difozátům. Já už jsem totiž EFSE poslala celou řadu velmi precizních otázek v rámci speciálního výboru pro pesticidy. Za svou frakci jsem tam jako koordinátorka a dozvídáme se docela hrozné věci členský stát spravodajský, eh, konkrétně Německo, eh, přijalo Eh, žádost eh, ohledně eh, většího vyšetření exaktnosti údajů. Pak tam zdá se nejsou žádné problémy s aktivní substan- substancí, ale plagiat zhruba stostránkový, kterým byl poctěn federální Eh, ústav eh, pro farmaka v Německu údajně plagiátem není. Eh, zdá se, že žádné záporné informace tady neexistují. EFSA se zasadila za reformu nezávislosti vědecké obce, ať tomu rozumí každý podle sebe. Buď EFSA neříká pravdu, což je velice závažné, protože ona má na starosti potravinovou bezpečnost, anebo EFSA pravdu říká a pak si klademe otázku, proč vlastně Evropský parlament se rozhodl eh, po eh, skandálu Monsanto Papers vytvořit speciální komisi a e, toxické pesticidy a glyfosáty e, jsou tématem, které vedlo k předložení legislativního návrhu ohledně transparentnosti vědeckých studií, na základě kterých se potom činí hodnocení uvnitř EFSA e, a to na nejvyšším vedení. Takže já se ptám, zdali nejste trochu překvapen tím diskurzem EFSI od té, co, od té doby, co vypukl skandál, zatím zatímco veřejnost je velice citlivá e, ke všemu, co se týká veřejného zdraví. Děkuji vám předem za odpověď. Děkuji vám. A paní Malá je další. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Já se k vám obracím, podobně jako řada dalších kolegyň a kolegů, v otázce transparentnosti. Především se jedná o transparentnost v oblasti e, potravinové bezpečnosti. Vy, pane komisaři, říkáte, že, jak to říci, za, eh, Eh, snažíte se činit, abyste posílil spolupráci s národními orgány, to je eh, samozřejmostí a nutností, rozumím tomu tak, ale jak chcete pracovat s vědeckými institucemi eh, v zemích, se kterými jsme spojeni různými dohodami o volném obchodu. A jsou to země, které Eh, jsou známy tím, že tu detekovatelnost eh, určitých eh, potravinových komodit mají poměrně nejasnou. A druhá otázka se týká vakcin. Já musím říct, že 45 let v lékařské praxi mě přesvědčilo o tom, že to prostě nestačí. Hygiena a čistota rukou jsou zásadnější a pouze pro cílové, eh, určité cílové eh, eh, populace, které mají sníženou imunitu, jsou prostě vybaveny menším rezistenčním potenciálem, by měly být předmětem očkování. E, takže říct, že očkování bude e, zítra řešením, to je skutečný fake news. Já si myslím, že bychom měli toto ještě jednou zvážit a e, neříkejme, že očkování je nějakým vše E, spasitelným řešením. Opakuji, hygiena a čisté ruce jsou zásadnější. A pak ještě chci říct, že digitální řešení zdravotnictví e, úplně vyruší lidské vztahy a sníží na minimum e, vztahy mezi léka, lékařem a dalšími stranami pacienta a laboratoře nevýjímaje. Děkuji. A to je tedy první kolo našich řečníků. A teď, pane komisaři, pokud byste laskavě reagoval. Děkuji vám. Já bych s dovolením začal s otázkou eh, pana poslance Lízeho, který hovořil o rakovině. A já musím říct, že s vámi, pane poslanče, e, plně souhlasím, že toto je téma, které by mělo být vysoce na e, pořadu dne a pro mě je naprosto jasné, že máme nyní skvělou příležitost e, hovořit i diskutovat i s Karlo se Monoldjedesem, Maria Gabrielou a dalšími, abychom viděli, jak můžeme Eh, vlastně spojit naše síly a vytvořit eh, nové vědecké výzkumné programy, které by byly eh, soustředěnější a vytvořily takové systémy, které by plně využily i různé technologické nástroje, jak bychom mohli vlastně zacílit a celé, celé toto naše snažení ohledně e, řešení, e, řešení e, problematiky kolem rakoviny, vytvořit ty platformy a tak dále. Já doufám, že s eh, vámi teď budeme více eh, spolupracovat, eh, sloučíme naše síly. Teď je ostatně docela dobrá doba, vzhledem k tomu, že se blíží další nový finanční rámec a platformy v oblasti boje proti rakovině jsou na pořadu dne a nepochybně tedy budeme velice pečlivě pročítat váš dokument, který byl předložen a nepochybně zvýšíme naše možnosti eh, lépe ještě nastartovat, eh, zaměřit naše výzkumné snažení v oblasti boje proti rakovině. A teď ohledně toho hodnocení. Jak víte, právě probíhají různé eh, debaty kolem našeho návrhu, který jsme předložili radě a je e, teď zapotřebí přesvědčit některé státy, aby HDN e, podpořili a e, já bych si s dovolením dovolil požádat, aby, aby se, se, se také zapojil do toho přesvědčování Německa. A myslím si, že nastal vhodný čas, abychom Evropskou radu trochu povzbudili v tom, že je na čase dospět k nějaké závěrečné dohodě. A to před květnem 2019 ohledně tohoto eh, hodnocení. A eh, ještě k těm antibiotikám, eh, tak jak jsem vám vysvětlil, my teď očekáváme výstupy ze studie, která bude dokončena někdy koncem května letošního roku a pak vám samozřejmě e, předložíme závěry z těchto e, studií a e, stimuly, které se vztahují k problematice farmak a já budu velice rád, když budu mít i nadále příležitost o těchto věcech diskutovat ve vašem výboru, až budeme mít tu pětiměsíční studii v rukou. A ještě k tomu, co říkala paní Karnobach i vy ohledně toho programu. Já s vámi naprosto souhlasím e, v tom smyslu, že e, v dalším finančním rámci bychom se neměli soustředit pouze a jedině, jak to říci, na jednotlivé programy, e, které mohou prostě se soustředit pouze na určitý jeden E, bod, ale měli bychom to vidět šířeji a zajistit, aby každá ta politika měla dostatečné krytí. A zdravotní programy by měly být začleněny e, do e, širší koncepce investice do lidí a ty diskuze teď probíhají. Já vám mohu říci a mohu vás ujistit, že v tomto směru sdílíme, své, eh, sdílíme názory. Ten zdravotní program je velice, velice důležitý a bylo by mnohem lepší, kdybychom eh, takovýto program měli v oblasti investic do lidí a ne v oblasti eh, pouze jednotného trhu. Teď jsme připraveni o těchto věcech diskutovat a po 2. květnu budeme vědět a vidět víc Eh, budeme mít jasnější představu o tom, eh, jak si vytvořit ten společný obrázek eh, na základě souhlasu výboru a kolegy a komisařů. A ještě k možnostem, jak zajistit velice E, cílená témata v oblasti zdravotnictví. Jak e, e, víme, máme tady vlastně celou řadu nejrůznějších nástrojů a různých programů. V horizontu 2020 je, jsou velké možnosti investovat do výzkumu, které se, výzkumných programů, které se vztahují k zdravotnictví a dalším združeným tématům. A i v sociálním pilíři, jak víte, například teď eh, se eh, diskutuje o přístupu k zdravotnictví, takže to zdravotnictví se dostává do celé řady dalších eh, oblastí. I ve finanční sféře jsou možnosti a tady bych, eh, tady o tom hovořím proto, že vlastně je možno sdílet eh, různé nástroje, nicméně zdravotní programy by měly být oddělené. Já to eh, naprosto sdílím. Bylo tady hovořeno o nedostatku transparentnosti, o tom, jakým způsobem teď můžeme zaručit, že ty studie budou eh, prezentovány takovým způsobem, že ta, důvěryhodno, že, že ta důvěrnost informací bude od eh, těch témat eh, vlastně oddělená. Všechny věci, které se vztahují k bezpečnosti, a o tom vás eh, chci teď ujistit, by měly být naprosto otevřené, naprosto transparentní. Bezpečnostní záležitosti prostě nemohou být předmětem nějakého utajování, nějakého statutu důvěrné informace, takže vlastně tady tady eh, se existuje, o, tady ex, vlastně jsou studie, které eh, eh, vlastně obsahují nedůvěrné informace, ty musí být na webových stránkách okamžitě zvořejněné a pak ta druhá část, dejme tomu důvěrná, bude hodnocena EFSO během desetitýdenního období a my do legislativy chceme zabudovat E, takzvaný pozitivní seznam kritérií, co vlastně ta důvěrnost znamená. A bude zcela jasné, e, jaká jsou pravidla. Ta pravidla budou e, prostě transparentní, budou právně ošetřená a budou prostě vlastně použita pro hodnocení. Takže deset týdnů v EFSA bude mít možnost veřejných diskuzí, sbírání různých různých informací a poté, co ta situace bude detailně zhodnocena, eh, tak eh, pak to EFSA bude validovat a rozhodne pokud jsou některé údaje eh, takové, že by neměly být důvěrné, tak to může ještě EFSA do, okamžitě do, doplnit a může je zveřejnit po tom desetitýdenním hodnotícím období. A rovněž je velmi důležité říci, že důvěrnost je zakotvená v eh, pravidlech vztahujících se k duševnímu vlastnictví a také k e, ochraně osobních údajů. A e, jsou tady specifické právní normy, které se vztahují e, ke specifickým požadavkům ohledně důvěrnosti, tak my teď navrhujeme, aby to nebylo jenom ta obecná právní norma o potravinách, ale také těch dalších osm právních norem, které jsou v podobné situaci. A to nám nepochybně pomůže se tímto zabývat efektivněji v následujících eh, eh, v následující době a zajistit možnost, aby veřejnost byla o, e, informována a zároveň, abychom také ošetřili to otázku duševního vlastnictví, která není v tomto právním e, e, nástroji, ale v jiných komunitárních e, právních normách. Takže e, z mého hlediska je tento náš návrh skutečně velkým krokem ku předu, takže já doufám eh, v jeho podporu z vaší strany, protože nám opravdu jde o zvýšení transparentnosti a řešení otázek kolem důvěrnosti těch eh, informací a údajů. Paní Rys eh, také vlastně zmínila otázku ohledně těch anonymních autorů, takzvaného ghostwritingu ten nejlepší způsob, jak se vyřádat eh, eh, s ghostwritingem, je vlastně publikovat ty eh, studie. A to přesně děláme. Mimořádné studie, které zadává EFSA, ty bychom z toho neměli vyčlenovat. Pokud je tady nějaký veřejný zájem a tak dále, tak je to v pořádku. A kdo má e, právo e, se se, e, ke se obrátit s žádostí o doplňující studie? Například komise to právo má. Pokud to mohu říct, tak EFSA vydává nějakých 400, více jak 400 zpráv ročně a pouze v několika případech dochází k určitým kontroverzím kolem eh, citlivých otázek jako bisfenol, eh, endokrinní disruptory, a e, glyfosáty, to jsou věci, které vyvolávají velký veřejný zájem a komise může požádat EFSU o nějaké další doplňkové studie, e, najmout experty a tak dále a v takovýchto situacích my jsme připraveni e, podat další finanční zdroje, je to 62,5 milion euro, abychom, které ročně poskytujeme na to, aby EFSA posílila své kapacity, takže je tady možné vlastně tímto finančním stimulem také nabrat dalších 106 eh, odborníků pro EFSU. To je podle mě velký krok kopředu pro eh, posílení vědecké kapacity EFSI, její nezávislosti a možnosti nabrat další odborníky. Paní Hazelkamp se nás zeptala, eh, zase na otázku, která se týká důvěrnosti informací. Eh, tím jsem se teď vlastně právě zabýval. A kdybych ještě měl hovořit o těch studiích, tak bych vám rád řekl, že v tuto chvíli eh, náš návrh eh, by EFSE umožnil využívat veškerých dostupných eh, vědeckých informací z různých zdrojů, z nejrůznějších eh, publikací. A pak jsou tady ty veřejné konzultace a to vlastně eh, dává možnost se dostat ke všem možným studiím vědeckým vydaným kdekoliv na světě v té přípravné práci a jsou tady prostě ty přípravné velké diskuze i s těmi všemi dalšími zúčastněnými stranami. To vní vnímáme jako velký krok ku předu. Eh, máme celou řadu setkání s nevládními organizacemi a tyto eh, nevládní organizace to tento postup velice podporují. Pak jste eh, tady zmínili otázku očkovacích látek a přeshraničních chorob, která zasahují zvířata. Tady zase nejde jenom o přeshraniční věci ve vztahu k převozu zvířat. Já vám mohu ukázat skutečně eh, jasný příklad. Eh, například kožní choroba z Turecka se dostane eh, do Řecka, na Balkán. A my máme velmi účinné nástroje, jak náš dobytek očkovat, ale You know, it's not only transport of animal. Takže tady vlastně E, to jsou i vektory, které přenášejí tyto choroby. Není to jenom převoz zvířat, který to umožňuje, e, takže zase musíme e, zavést různá opatření a nejenom hlídat dopravu živých zvířat, to není jediný způsob, jak ty epidemie zastavit, jediný způsob to není, jsou tady eh, řad, různé další faktory a zároveň také nesmíme a nemůžeme zastavit obchod v tomto eh, případě. Ale souhlasím s vámi v tom smyslu, že se musíme pokusit snížit množství používaných antibiotik v zemědělství. Každopádně i na vás spolehám eh, v tom smyslu, že E, budeme e, veterinární e, lékařství do právních norem začlenovat mnohem víc, protože je tady třeba regulovat přelišný objem používaných antibiotik u zvířat. Pan Heusling zmínil otázky, které se vztahují k tomu, proč nejdeme stejným směrem, eh, když eh, prostě eh, nedíváme se na EMU a na potravinovou bezpečnost. My už jsme o těchto věcech diskutovali podrobně, ale prostě lékařské přípravky jsou Eh, skutečně mimořádnou eh, komoditou a prostě nemůžeme eh, stanovovat stejná pravidla pro potraviny a léky, ty věci jsou dost odlišné a také jsme hovořili o tom, že se snažíme hodnotit situaci, hovoříme o EMě, e, o ECDC, o EFSE Ve všech agenturách se snažíme eh, to eh, sledovat a myslíme si, že tento náš návrh je skutečně velmi vyvážený, zároveň velmi ambiciozní a že posílí kapacitu EFSI, zvýší transparentnost, znovu nastolí důvěru a pomůže nám zajistit mnohem efektivnější kontrolní systém eh, v oblasti potravin. Pak eh, eh, se tady objevil dotaz ohledně eh, výboru, pest, výboru pro pesticidy. Ten je zásadní pro identifikování otázek, které se zase vztahují k legislativě v této oblasti. Já jsem o všech těchto otázkách diskutoval s panem Erikem Andrion a jsem přesvědčen, že budeme spolupracovat pro dobro našich spoluobčanů a že budeme probírat možnosti, jak můžeme ještě více spolupracovat. E, samozřejmě jde také o ochranu e, půdu. Teď e, čekáme na otázku refit a to bude finalizováno koncem roku. Pak to můžeme také předložit výboru PEST a zabývat se tím, jak ještě můžeme zlepšit regulační rámec v oblasti pesticidů, včetně glyfosátu. To je jedno, všechno všechno společně. A samozřejmě paní Medla se nás ptala na situaci vztahující se k našemu systému bezpečnosti pro potravin a ve světle našich vztahů s našimi obchodními partnery mimo Unii. E, samozřejmě, když diskutujeme o obchodních záležitostech, tak vždy mluvíme o fitosanitárních a sanitárních požadavcích a opatřeních a nediskutujeme e, a, ne, ne, a neprobíráme normy potravinové bezpečnosti třetími státy. To není téma, ale umožňujeme Eh, možnost získání evropského eh, osvědčení. Eh, jsou tady audity, kontroly a jde také o lepší odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti potravin. Podporujeme systém, aby i třetí státy ve svých systémech byly vedeny vzorem Evropské unie a aby sladili své systémy, či je postavili naroveň těm evropským systémům systémům eh, bezpečnosti potravin a takto postupujeme permanentně. A to je asi všechno. Všechny otázky. No, Máme druhé kolo. Uh, uh, um, Že druhé kolo. Prosím, každý máte jednu minutu. Paní Zomr první řečnice Renáte Zobr. Já vielen Dank, Herr Komis- Děkuji, pane komisaři, já se zaměřím na um, obecné zákony o potravinách, transparentnost, o tom jste mluvil, povinnost zveřejňovat studie. To by mohlo mít i negativní dopad na iniciativ, na inovace a vlastnictví. Eh, že musíte eh, zveřejňovat více informací než eh, konkurenti ze zemí mimo EU, to je nevýhoda. Komise ale nemá hodnocení dopadů, i když má k tomu povinnost. Proč? Článek 39d vašeho návrhu říká, důvěrné informace na vyžádání dát k dispozici členským státům a parlamentu, dobře, Otázka, jak chcete zajistit, aby důvěrné informace se pak nedostaly na veřejnost. Mm, to jsou tedy nejdůležitější otázky. Další otázky ke zveřejňování studií. Jde to, platí to i zpětně k, eh, do minulosti nebo až o de dne vstupu v platnost té revize? Co se stane, pokud výrobce nebude povinnosti dodržovat, žádné sankce tam nejsou a co laboratoře mimo EU, to nelze ověřit a jak by tam vypadala pak ta povinnost eh, zveřejňovat. Děkuji. Paní Rýs. Paní Gabeson, pardon, paní, děkuji, paní předsedkyně, paní komisaři, děkuji. Já bych chtěla zde zmínit digitální zdraví. Zde komise ještě, eh, já jsem ještě si nemohla přečíst to, co komise zveřejnila včera, ale eh, co mě zajímá je pomoc pacientům v EU a eh, výzkum. To mě zajímá. Ale mám takovou obavu. Je jisté, že eh, je třeba do centra systému dát pacienta, ale nezapomínejme na eh, eh, ty limitace těchto systémů zdravotnictví. Ten projekt se snaží o předávání dat, které budou kompatibilní, tak abychom mm, Eh, to bylo více ekonomické i jaksi efektivnější celé. Ale nezapomínejme, že ty, aby se šířily i ty klinické výhody, ale v podstatě to se může pouze opírat o výsledky protože je třeba garantovat univerzální přístup všem občanům, přece nejenom některým. A proto si myslím, že tento projekt, i když samozřejmě mm, eh, hovoří o individualizované léčbě a podobně, ale třeba je revidovat vztahy mezi veřejným sektorem a soukromým sektorem v oblasti výzkumu především, aby já si myslím, že to je významná oblast, abychom zajistili udržitelnost eh, eh, zdravotnických systémů, mm, mm, nejenom tedy ekonomickou stránku, ale i to, aby ten výzkum nebyl určen jenom některým, ale všem evropským občanům, tedy abychom zajistili univerzální přístup ke zdravotnictví. Děkuji, paní Krupa. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Teď abych, já se chci vrátit k očkování. Já jsem se na to již ptala před nějakou dobu jako lékařka, tak vím, že zde máme Eh, nové poznatky, které se eh, týkají toho třeba, jak eh, funguje náš mozek a spousta nových poznatků, mm, mm, věci, které ještě neznáme, třeba jak se vyvíjí mozek u novorozenců a jak se vyvíjí ta rezistence třeba. Mm, takže já si myslím, že bychom neměli samozřejmě zakázat vakcinaci očkování u novorozenců, ale možná začít očkovat později v některých státech eh, po tomto rozhodnutí umrtnost eh, novorozenců klesla dramaticky. A moje, otázka je, jaký je důvod, proč máte tento váš plán teď? Eh, tedy proč ten plán tedy eh, očkování no, mm, novorozenců, když ta situace mezi západní a východní Evropou se liší, protože v naší země v Polsku jsou povinné některé typy očkování, které třeba ani nejsou povinné v západní Evropě. Například já nechápu ten vztah mezi mm, očkováním a a antimikrobiální rezistencí a dokonce někdo i tady zmínil šlechtitelství. To také nemá smysl. Děkuji paní předsedkyně pro mě. Očkování také Eh, zde vidíme, dochází tedy k větším a většímu narostu eh, rezistence na eh, očkovací látky a my jsme to zjistili při tom Evropském týdnu očkování, se o tom mluvilo a já dnes odpoledne jako se má k tomuto předložit dokument, a, mm, takže já jsem samozřejmě ještě nemohla číst, ale já se ptám, zdali mm, tedy vaším cílem je eh, pokryt 96 eh, do roku 2000, tedy pokud jde o na zaděnky. Takže abych eh, třeba, ano, zaděnky rostou od toho 55 mm, úmrtí v roce 2016 a podobně, takže ale tedy co hodláte udělat konkrétněji v tomto, vy to zmiňujete v bodě 18 a 19 v naší rezoluce, pokud jde o spalničky tedy, takže a, děkuji pane komisaři. Thank you. Uh, Paní Gerling. Thank you. Um, I'd like to... Já jenom dovolte jednu poznámku úvodem jako Britka, která opouští EU, eh, tak bych chtěla eh, eh, skutečně mm, mm, pochválit za to, co všichni tady máme. Máme tedy obecný předpis o potravinách a takže uvidíme, co se nám stane, až to nebudeme mít. Takže mm, to mohu jenom závidět, tento předpis. A tento nový návrh určitě to zlepší. Já vím, že je co pořád zlepšovat, ale neměli bychom dělat nějaké radikální změny, to není třeba. Já bych zde varovala proti, proti radikálním změnám. Mám konkrétní otázku týkající se rozpočtu. Vy jste hovořil o zvýšeném rozpočtu o 62 milionů. Já jenom chci se zeptat, jaký je toho stav. To znamená, takže E, já se ptám, když to projde tedy, tak jak budete garantovat rozpočet? Takže vy, e, protože ten nový e, předpis, ten nový, ta nová legislativa bude nákladná, bude to vyžadovat více peněz, ale ten rozpočet, ten se schválil úplně samostatným procesem. Takže já se chci zeptat, jak to bude s rozpočtem. Thank you. Uh, Madame Borzan. Děkuji. Pani Borza, pane komisaři, děkuji, že jste přišel dnes. A já mám otázku týkající se toho o té obecné legislativy o potravinách a e, fitness check konkrétně v létě minulého roku. To byl sandál se, se salmonelou v prosinci v dětské výživě, potom podle EFSI salmonela, ty případy salmonely v EU se zvýšily. Vlastně poprvé za mnoho let došlo k nárůstu a to všechno se stalo v jednom roce. A občané e, se správně ptají, zdali mm, ten systém bezpečnosti potravin pořád ještě je vhodný, splňuje účel. Mám otázku tedy k to porušení předpisů. E, to také jste zkoumali v tom fitness checku a plánuje komise nějaké konkrétní kroky, abyste zabránili podobným e, problémům do budoucna? Děkuji za respektování doby také. Paní Ajuso. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat panu komisaři, že přišel nám vysvětlit eh, své návrhy a já jsem si mm, mm, přečetla to, co navrhujete o potravinách a v zásadě se mi to líbí, když jsou tam určité věci, které určitě lze vylepšit. Asi nejdůležitější je, nebo eh, EFSA. Především má vyhodnocovat přece rizika, to je hlavní úkol EFSA. A je jisté, že léky mm, se vyhodnocují a je možné, abychom ale měli Eh, máme zde agenturu pro léky a agenturu pro eh, bezpečnost potravin. Může tam být nějaký blížší vztah? Vím, že to není to tež, samozřejmě. Tyto studie eh, pro mě důležitější jsou, pro moje téma jsou léky samozřejmě, ale vyhodnocení, vyhodnocování rizik by mělo probíhat alespoň paralelně. Pokud jde o práva duševního vlastnictví jednotlivých majitelů, tedy podniků, jak se ptala i paní Somerová, ty podniky proto, aby mohli třeba uvést na trh nějaký nový produkt, novou potravinu eh, nebo něco, co se stane potravinou, tak to je stojí hodně peněz do výzkumu a je třeba asi lépe upravit ten návrh, aby všichni byli chráněni. Děkuji. Děkuji. Pan Poc. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já jsem rád, pane komisaři, že komise začala už zaplňovat to vákum, to znamená eh, nový povolovací proces. Děkuji, že jste zavedli ten registr eh, studií, ale mm, takže eh, ale v podstatě pořád ta legislativa zneužívá ten derogační mechanismus, to obcházejí, díky derogacím obcházejí to členské státy, třeba neonikotinoidy, dočasný zákaz. To nikdy nebylo účinné v řadě členských států kvůli těm derogacím. Eh, je to pouze eh, jaksi eh, vrchol ledovce a mm, protože nám jasně toto ukázalo, že je ten problém širší a třeba neonikotinoidy. Vím, že to EFSA vyhodnocovala, ale je třeba mít systematický přístup a já bych chtěl vědět, co komise udělala v tomto ohledu. Děkuji. Very much. Děkuji. Takže to je konec mého seznamu za politické frakce. Eh, jsou tady kolegové, kteří jsou tady od začátku, takže bych ještě vzala tři krátké otázky. Naše paní a paní Vesy. Ani. Děkuji za možnost eh, vzít si slovo. My jsme mm, schválili rezoluci ve Štrasburku a v Nizozemí byly velice pozitivní reakce v médiích. Byly tam odkazy na to, jak komise přistupuje k očkování. Já bych předložila návrh, co je důležité, bychom poskytli informace. Já jsem si toho všimla během televizních programů, ehm, pak eh, otázky úmrtí, důsledku rezistence eh, eh, antibiotikum. Takže děkuji vám a v Nizozemí na tom budeme pracovat. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři. Já mám jinou otázku, která nehrála žádnou roli ještě Komise vyzvala producenty alkoholických nápojů v rámci samoregulace dát návrh, jak údaje, jak, jak by měly vypadat údaje na etiketách, eh, co se týče mm, indikací různé hodnoty. A mě by zajímalo, co nám navrhne komise Nebudu skrývat, že my jako SND bychom si přáli, aby především kalorické hodnoty tam byly, protože to je důležitý eh, příspěvek eh, boji proti adipozitě v Evropské unii. Děkuji, paní Vazi. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěla mm, pogratulovat komise navrhuje zlepšení transparentnosti studií, ale já bych měl jednu otázku. Studie o lifosátech z roku 2014 byla považována za ehm, tajnou, takže problém je eh, obchodní tajemství. Buď říkáte, že eh, jsou mm, důvěrné, ale když se týkají veřejného zdraví, tak mají být ve veřejné doméně když um, mm, věci žádají průmysl nebo a EFSA, pak deset týdnů rozhoduje, zda to bude důvěrné nebo ne, tak to jsme pak v, e, v minulé továrně, protože co dělá, co způsobuje tu důvěrnost um, tu, um, produktu, který má vliv na zdraví. Um, budeme um, 62,5 milionů na eh, eh, několik expertů. Ale když se podíváme na vakcíny, mm, to jsou farmakosynetické věci. To znamená, studujeme metabolity. Všechny léky mají tyto uh, studie, kromě vakcín. Bude mít farmaceutický průmysl povinnost dělat farmakosynetickou studii u každé vakcíny? Pane komisaři? E, tady velký zájem o vaši prezentaci a teď máte slovo. Dovolte, abych odpověděl paní Sommer. To se týká článku 69D, 39D, eh, pardon. Jak chceme zajistit, aby tyto informace mm, mm, mm, existovaly Důvěrné informace budou dány k dispozici Evropskému parlamentu jako instituce. Instituce musí zajistit, aby důvěrnost byla garantována a e, byly respektovány e, e, veřejné záva- mezinárodní závazky, co se týče um, důvěrnosti obchodního tajemství. Musíme respektovat mezinárodní pravidla. Co se týče hodnocení dopadů, komise nepředpokládá um, že e, tyto pravidla o duševním vlastnictví budou dobře definována na mezinárodní úrovni. Další otázka. Co se stane, když žadatelé nerespektují tento, tuto povinnost? Retroaktivita, nové povinnosti. Já jsem si vědom toho, že budeme muset zvažovat nějaké datum, od kterého studie budou muset být oznámeny do registru. Patrně bylo, bylo možné ten text vyjasnit. Co se týče povinnosti žadatelů, tak eh, to bude určovat EFSA. Eh, neoznámení asi nepomůže žadateli pokud bude žadatel pracovat v laboratoři mimo EU, nemůžeme uvalit stejné požadavky, ale máme audity a spolupracujeme s OECD. Mm, paní Kavazon se ptala na e, digitální zdraví, možnost garantovat univerzální přístup. Já sdílím váš názor, že klinická domena mm, hodnocení technologie je důležitá, pokud by to bylo aplikovatelné pro všechny členské státy EU. Je to o přístupu k e, univerzálnímu léčbě. Je to jedno, kdo je pacient, zda je to litevec, Polák nebo Němec. Jasné, že klinická doména která byla navrhována v našem hodnocení technologie, je garantovat univerzální přístup k péči. Některé státy jsou proti, uvidíme to projednat eh, v, během jednání s Radou s Evropským parlamentem. Samozřejmě ekonomické sociální aspekty mohou být v rukou členských zemí. Já souhlasím Eh, co se týče veřejného, soukromého eh, vztahu mezi výzkumníky, produkcí, zařízení a podobně. Já souhlasím, je to citlivé, musíme se na to podívat velice pečlivě, vyhýbat se střetům zájmů, garantovat transparentnost kontrolovat ten proces, aby ehm, ty soukromé zájmy nepřekonaly veřejné zájmy. Ale vakcíny a očkování, já vám řeknu, jako lékař, lékařice, že jsem překvapen vaší otázkou. Vy chcete, aby děti nebyly očkovány? Když se podíváte na historické učebnice eh, medicíny, tak si je přečtěte a uvidíte, jaká je hodnota očkování. Eh, nebo VHO, Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. Vaše otázka. Pane komisaři, vy jste mi nerozuměl. Já jsem měla na mysli odklad vakcíny o dva, druhý a třetí měsíc. Eh, mm, očkování eh, novorozenců, to je jiná otázka, to bychom mohli měli diskutovat s pediatry, imunologi, lékaři není to o konkrétní téma, které, o kterém mluvíme nyní. V kalendáře samozřejmě některé státy mají povinné očkování, některé ne, kalendáře se liší. My jsme navrhli členským zemím, aby se podívali na ty kalendáře a pokusili je zharmonizovat, protože teď máme 70 milionů lidí, v různých zemích, které cestují z jedné země do druhé s rodinami a vidí problémy, naráží na problémy. Někde je příliš brzo nechat děti očkovat, včetně novorozenců, jinde je pozdě. Mají tedy mezery v tom vzhledem ke kalendáři, což je problém, protože máme jinou situaci než před 20 lety. Teď je Schengen, umožňuje pohyb lidí a rodin, a měli bychom žádat členské státy, aby dbali na možnost korelovat očkovací kalendáře, aby e, mm, chránili zdraví dětí. Co se týče farmakokinetických studií, já si vaše návrhy pečlivě přečtu a požádám, e, mm, mm, tedy obratím se na své služby farma, jako kinetické studie se týká i léčiv obecně, ale dobře, podívám se na to podrobněji. Eh, věřím, ty informace z mého hlediska to není nic nového. Mělo by se to dělat, protože vakcíny eh, procházejí velice důkladným hodnocením od klinických zkoušek až po autorizaci. Dvakrát se to kontroluje. HO, eh, je to velice tedy eh, eh, velkou prioritou i vedlejší efekty, jak řešit tyto otázky společně. Jsou tady velice vysoké požadavky na bezpečnost eh, při produkci vakcín. Uvidíme tedy. Paní Rys vy jste se ptala eh, rezistenci vakcín, odporu vůči očkování. Eh, ano, mm, VHO má hodně eh, cílů stanovených a členské státy jsou, mají povinnost, aby tady nebyly spalničky, a, ale otázka je, že to je problém. A je to hamba, že nemáme, že, nej, že máme spalničky v Brazílii, to tak je, v Portugalsku ne. My podporujeme, navrhujeme národní očkovací plány, um, hodně nástrojů, um, by Unie mohla splnit um, povinnosti podle VHO. Paní Girling, status rozpočtu. Nový rozpočet závisí na nově, nových zákonů, nových zákonech. To je odrá, co se odráží v víceletém finančním rámci. Máme diskuse, kde se to tedy odráží a musíte mm, s tím nejdříve souhlasit. protože potřebujeme společnou dohodu. Paní Murzan se ptala na fitness check obecných eh, potravinářských pravidel. Odpověď je, že ten zákon je odpovídající. Ale když mluvíme o podvodech, tak to je něco jiného, to je jiná věc. Máme akční plán, ani zlepšujeme situaci v tomto případě a hm, budeme to výsledky prezentovat na podzim letošního roku, jak řešit otázky podvodů s potravinami, jak eh, implementovat nové akční plány. Já budu prezentovat výsledky Eh, to na podzem paní Ayuso, eh, duševní vlastnictví, to bylo ale víceméně stejné jako to, na co se ptala paní Sommer. Já souhlasím s vámi, že potřebujeme upozorňovat eh, jak se na to podrobněji. Teď se musíme podívat na ty detaily, na to, jak posílit naše návrhy v diskusích s Evropským parlamentem a radou. Pavel Poc se ptal na výjimky, chvilky. Ano, je to výzva, ano. Je to náročné. Máme mm, Eh, různé situace, státy využívají těch výjimek, mm, je to zvláštní někdy. A teď jsme začali posuzovat situaci v některých zemích. Vy dobře víte, že produkty na ochranu rostlin je legislativa Refit. A my budeme prezentovat výsledky Refit. Uvidíme, jak budeme řešit ty výjimky. Souhlasím s vámi, že to je velmi problematické. Nemám teď odpověď. A můžeme spolupracovat dál na, na tom, jak postupovat. Paní Pirik. Já souhlasím, že naše nové, nová doporučení, jak zlepšit naše očkování, tak to je krok vpřed, co se týče alkoholických nápojů. Moje odpověď je jednoduchá. Potřebujeme legislativní požadavky. Ano, kalorické hodnoty, složení, ingredience. Nemám pochybnosti o tom, ano, ale nemůžu teď říct, co bude navrhnuto, protože teď se to posuzuje, budeme prezentovat výsledky a uvidíme, jak můžeme plnit požadavky, které jsou informacích pro spotřebitele, to nejsou pochyby. Ano, informace o kaloriích a e, složení není důvod, aby to tam nebylo. Jedno, jaký drink, o jaký drink se jedná. Paní Mazo a její otázka na Ehm, studie, kvalitu studií. Se ehm, studovala možnost EFSA ohledně mm, žádost o schvalování, přičemž průmysl ponese náklady. Zase to nebude ehm, únosné vzhledem k velkému počtu žádostí, které posuzuje EFSA fakt, že velká většina těchto žádostí není kontraverzních a nevyžaduje, aby komise intervenovala do těch studií. Velký počet studií um, žádostí o autorizaci a způsob, jak EFSA veřejné orgány zvolí určitou laboratoř a poplatky zaplacené za studii při zajištění nezávislosti EFSA. To jsou všechny otázky. Paní Somer, vy možná můžete položit znovu svůj dotaz. Pane komisaři, vy jste opravdu neodpověděl na mou otázku ohledně E, toho, té studie o dopadech, co se týče obecného zákona o potravinách. Kominost má, komise pardon, má povinnost e, to studii e, poskytnout. My bez ní nemůžeme pracovat a já nechápu, proč to komise neučinila. Dobře. Pokud bych mohl tak bych to asi řekl takhle. My jsme diskutovali o těchto otázkách, jít eh, cestou studie o dopadech eh, a mluvili jsme o tom, eh, co se týče důvěrnosti, tak tady nepotřebujeme studii o dopadech k otázce důvěrnosti, k otázce transparentnosti, protože tam nejde o nějaké náklady nebo něco takové ho. Takže tady jde o to zabývat se tím přiměřeným způsobem e, věcmi tak, abychom v nejlepším, možném, nejlepším možným způsobem zajistili to, co chceme a aby to bylo implementováno vhodným způsobem. Viděli jsme tady určité nedostatky v legislativně e, nejisté eh, situaci, ale není to oblast, která by se vyžadovala studie o dopadech. Děkuji, pane komisaři, za eh, vaš eh, účast, za vaše informace a jako obvykle si dovolím vás požádat, abyste i v budoucnu vyslyšel naše pozvání a přišel mezi nás a mohu vás ujistit, že máme v úmyslu takovéto pozvání zase sformulovat. Vážená paní předsedkyně, děkuji vám, děkuji i vám, poslankyně a poslanci. Je mým potěšením s vámi spolupracovat. Naše cíle jsou společné. Až do května 2019 budeme tedy eh, své úsilí vyvíjet společně. Děkuji. Okay, well, well, my dear friends, uh, we are a bit, bit late, 10 minutes, so... Um... Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak máme maličké spoždění, každopádně teď už začneme. Uh, Bod 22. Implementace balíčku eh, kolem oběhové ekonomiky, interface mezi chemickými produkty a, eh, odpadovým hospod- eh, a odpadovou legislativou. A dám teď slovo paní Šerpěry, která zastupuje spolu zpravodaje za EPP. Prosím, máte slovo, paní kolegyně. Děkuji. Ráda bych začala e, tím, že bych e, zmínila e, principy v, v recyklovaných produktech jsou určité substance, které e, jsou problematické a nemohou být vnímány jako substance odpadové. Pak je tady otázka klasifikace odpadu, recyklace a recyklovatelnost e, druhotných e, surovin. To jsou ty základní problémy. A pak to, co říkal pan Mantel. Hlavním cílem komise je zajistit, aby nebezpečné chemické látky se objevily eh, v těchto odpadových eh, látkách, aby tady skutečně vznikla oběhová ekonomika. A proto tedy vznikla legislativa eh, odpad a chemické látky a to je dále prostě velká výzva pro malé a střední podniky. E, podmínky e, rovné konkurence mezi dováženými a vyváženými výrobky musí být zaručena. Pak je tady také otázka e, produktů evropské provenience, které nemohou se odsnout v nekalé konkurenci s dováženými výrobky. Je třeba, aby mezi členskými státy a komisí probíhala větší výměna názorů ohledně kritérií pro konečný odpad. Poté, co e, jsou prostě e, koncipovány e, lepší nové výrobky či znovu používané výrobky, tak je to pro mě dobrá zpráva a když dovolíte, tak teď přejdu ke mým vlastním připomínkám. Řekla bych, že v tomto rámci je zapotřebí především vytvořit agronomická kritéria a environmentální kritéria pro výrobky na základě organických látek. Jedná se o přidanou hodnotu ze strany eh, komisaře Veli, hovořil o tom i pan eh, eh, Timmermans. Oběhová ekonomika nebude dokonalá, pokud se budou i nadále dejme tomu chlevská mrva, eh, vnímat jako eh, odpad. Jsou tady regiony, jako například eh, Dolní Sasko, které neuznává legislativu o přepravování odpadu a tyto látky vnímá jako odpad. Výrobky pocházející z zvířecího odpadu už by neměly být vnímány jako odpad a my bychom měli toto tento kruh uzavřít. Jde o znovu užívání těchto látek ve všech oblastech. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji vám. A teď za SD paní Kalinbach, prosím. Ano, děkuji. Já hovořím jménem Eh, Kristel Skaldemose, eh, naší spolu zpravodajky za SD, která bohužel nemohla být přítomna. Návrh eh, usnesení eh, se zabývá často velmi komplexními, ale velmi zásadními výzvami, eh, které se týkají přechodu ke skutečně oběhové ekonomice. My velmi vítáme tento návrh usnesení, je to velmi ambiciozní text. Obecně řečeno je tady zásadní věc, která by byla která by měla být zmíněna, nejjednodušší, nejlevnější a nejbezpečnější způsob, jak zajistit, aby občané nebyli vystaveni nebezpečným chemickým eh, látkám, je vůbec tyto látky nepoužívat. To by nejenom chránilo lidské zdraví a životní prostředí, ale zároveň by to také usnadnilo využití eh, těchto eh, produktů v procesu recyklace a posílilo oběhovou ekonomiku. Takže bychom rádi, kdyby komise toto vnímala jako svůj hlavní cíl plný eh, model oběhové ekonomiky by se eh, jinak eh, Eh, nemohl odehrávat. Musíme se zabývat i tím základním cílem v tom smyslu, že v oběhové ekonomice by eh, výrobky měly mít delší životnost a měly by být vyráběny tak, aby byly snadno opravitelné, znovu využitelné a recyklovatelné. Jde o zvýšení eh, míry informovanosti pro spotřebitele i průmysl napříč celým dodavatelským řetězcem. To znamená, že E, přístup by neměl být umožněn takovým e, chemickým látkám, kdyby, kdyby byly nekompletní informace. Žádné, e, žádná data, tak žádný trh. To by měl být základní slogan, to by mělo být základní pravidlo, protože je to skutečně nutné a ono to také umožní lepší zorientování se výrobců. Pak je tady ještě jedna, eh, několik důležitých bodů. Za prvé se domníváme, že základní suroviny, primární i sekundární, by měly být předmětem stejných pravidel a že výjimky z tohoto pravidla by měly být e, prostě nebrány v potaz. Za druhé je zásadní, aby se zajistilo, že prosazování této legislativy by mělo být vylepšena, a to jak uvnitř Unie, tak eh, jinde. Eh, tady jde o zachování rovného prostředí pro všechny hospodářské subjekty, ale především vyšší míry zdraví eh, pro evropské občany. A závěrem se velice těšíme na to, co odpoví komise a rada na otázku, která byla v tomto výboru schválena včera. Předseda, děkuji. Nevidím tady nikoho za EKR, takže na řadě je pan Škrlec za zelené. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Toto je eh, jedna z eh, klíčových aktivit pro skutečný nástup oběhové ekonomiky. Eh, cykly netoxických materiálů byly vždy pro nás prioritou. Prostě musíme být víc než opatrní ohledně nebezpečných látek a je to bohužel víc než nutné. Podívejme se na disruptory a další. Já jsem se právě vrátil z Eh, akce v Amsterdamu ohledně recyklování. Tam se prostě ukázalo, že je tady celá řada eh, velmi dobrých eh, řešení, které by mohly zaplnit ta prázdná místa a některé plasty jsou zvlášť vhodné. Evropská unie by měla reagovat rychle a při hodně. Nicméně je třeba, že Turecko, Malajzie, Indonésie jsou nesmírně aktivní a musíme být v tomto směru eh, velice, eh, velice eh, agilní. Dnes můžeme vyvážet naše problémy a toxické látky do třetích států, to bychom zavírali oči před realitou. Pak všech, podle Rýče všechny ty, ty, které, látky, které jsou jsou velmi toxické podle eh, směrnice REACH, musí být především eh, předmětem našeho eh, zájmu u toxických látek, které jsou velice persistentní a vyvolávají obavy, by se měly opravdu stát maximálním předmětem našeho zájmu. Pak jsou tady ještě látky, které mají chronické důsledky. Pokud myslíme oběhovou ekonomiku vážně, pokud chceme e, efektivně zacházet se zdroji a zajistit kvalitní životní prostředí a zároveň plně respektovat lidské zdraví, tak musíme v tomto směru být maximálně ostražití. Děkuji. Děkuji, pane Škrleci, a za GUE je to paní Boylan, prosím. Děkuji, i já vítám toto sdělení komise a pracovní dokument ohledně interface chemických e, výrobků a odpadové legislativy. Je tady celá řada ještě určitých překážek e, oběhové ekonomice, ovšem dostáváme se k podrobnostem a e, veřejnost se tomu nevěnuje, nevěnuje tolik jako těm základním velkým balíčkům, ale pro nás je toto téma téma velmi, velmi důležité. My jako legislativci musíme zajistit, aby oběhová ekonomika byla nejen spuštěna, ale aby byla průchodná a slučitelná se vší legislativou, která se jí týká. Takže jsem velice ráda, že toto usnesení, eh, ta implementační témata zdůrazňuje a eh, konfluence chemických produktů a eh, legislativy v oblasti odpadů je výzvou pro oběhovou ekonomiku věku a proto se těmto věcem musíme věnovat spravedlivě a rychle. Naším cílem je, když se zabýváme designem produktů v skutečné oběhové ekonomice, tak ty výrobky musí být eh, dlouho, pro dlouhodobé užití eh, a snadno E, snadno recyklovatelné, jinak nemají v oběhové ekonomice e, své místo. Pak je tady druho, otázka druhotných surovin a, při, e, a obtížnosti detekování nebezpečných látek, takže u životních cyklů těchto výrobků bude zapotřebí, abychom zajistili jejich netoxičnost. A je třeba tedy zajistit, aby ty nebezpečné chemické látky se vůbec do celého cyklu nezapojili a e, příslušné další látky musí být opatřeny všemi informacemi, které jsou důležité jak pro veřejnost, tak pro recyklovací e, operátory a e, dbejme na to, abychom nevytvořili problémy do budoucna, pak ještě k plastům. Eh, duch eh, té strategie v oblasti plastů se musí soustředit na snižování využívání plastů, nalézat eh, alternativy je nutné. Čím méně plastů budeme využívat, tím méně problémů budeme mít s jejich dalším zpracováním. Děkuji. A to bylo tedy vše, co se týče spoluspravodajů. Ještě někdo? Klik. Děkuji. Já mám ještě jednu malou připomínku. Zapomněl jsem, zapomněla jsem na to. Eh, kolega tady hovořil o akci v Amsterdamu a já bych eh, se chtěla zaradovat eh, z, těch, z toho pozitivního hodnocení ohledně toho, co je možno dělat s dýzlem na základě plastu. Je tady celá řada pozitivních návrhů, je třeba je prosazovat, eh, povzbuzovat, abychom dospěli k nějakým výsledkům. Děkuji za to, že jsem ještě dostala slovo. Předseda, děkuji, takže zatím se nikdo další nehlásí, proto je Eh, tady na řadě DG Envy. Zástupce komise, prosím. Um, uh, děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste eh, dali toto na program. Tato iniciativa, kterou jste tady zmínili, tak eh, ta neměla takovou pozornost jako plasty, ale musím říct, že to je stejně důležité jako plasty protože pokud toto nebude dobře nastaveno, tak nebude žádné oběhové hospodářství. Máme akční plán, který komise navrhla v roce 2015. Všechny cíle, které tam byly stanoveny, jsou velice relevantní i pro tuto. Třeba když se podíváte na mm, efektivní oběhové hospodářství, tedy kdy v podstatě bude mít každý materiál svoji hodnotu, tak to znamená zároveň minimalizovat odpady. O to jde přece. V některých případech ale nemůžeme zachovat hodnotu materiálu, když něco se stane zastaralé nebo nežádoucí, protože třeba obsahuje nebezpečné látky, které Ehm, e, tedy se zjistilo, že obsahuje, že jsou nebezpečné a ten produkt je na, trhu pořád. A nebo naopak, recyklovatelnost může být snížena, pokud ta látka je v produktu, anebo roku, když se ani neví, jaké složení toho produktu, toho výrobku, tak prostě nemůžeme ho potom recyklovat. A v některých případech, a to máme také v akčním plánu, Eh, zde nejsou, není v souladu, eh, nejsou v souladu zájmy všech těch subjektů, které působí v celém tom eh, řetězci, výrobním řetězci. Tady je třeba nastolit správnou rovnováhu. O to nám jde. A ve sdělení také, stejně jako ve stav dokumentu, my dáváme příklady kde mohou vzniknout potenciální konflikty, nekonsistentnosti, rozpory a kde je třeba přijmout rozhodnutí. A někdy to rozhodnutí může překvapivě umožnit, povolit eh, to, že některé látky mohou být v tom výrobku, aby ten výrobek měl delší životnost. Takový klasický příklad eh, i eh, z vašeho výboru. Vy jste přijali eh, eh, eh, třeba tu revizi směrnice o, směrnice o elektronice. Tam třeba jsme umožnili ty díly, aby obsahovaly určité látky právě proto, aby třeba elektrokola a podobně, aby mohly sloužit déle, aby měly delší životnost. Ale to neznamená, že všechny ty látky se dostanou zpátky do cyklu. To ani nechceme. Proto musíme do hloubky prostudovat veškeré dopady a veškerá rozhodnutí, třeba váš výbor se aktivně angažuje v odpadové legislativě a tam máme velice dobrá ustanovení, třeba povinnost dekontaminace a e, nebo hlavní cíl, který stanovuje E, toto sdělení je vůbec mít možnost vystopovat, vysledovat e, vysledovatelnost těchto látek. Proto chemický průmysl je musí registrovat, registrovat všechny látky, e, které jsou problematické a které v každém případě je třeba notifikovat podle článku 33 nařízení REACH a dělat to tedy centralizovaně a i ty informace musí mít ty subjekty, které recyklují odpady nebo staré materiály. Takže potom bych zmínil ještě čtvrtá výzva a to je klasifikace odpadu. Před dvěma týdny jsme vydali velice detailní hlavní směry doporučení klasifikace odpadu Mm, protože v různých členských státech na to jdou různě. Například eh, stejný odpad může být klasifikován nebezpečný v jednom státě, v jiném ne. A jak potom ti provozovatelé, ty podniky vědí, jak tedy co s ním dělat, jak s ním nakládat, jak ho eh, zpracovávat. To jsou velice jasné praktické potíže, které jsme Mm, zjistili z toho připomínkového řízení, když jsme konzultovali s členskými státy, s dočenými subjekty, s průmyslem a tak dále. A mm, my jsme se zavázali tedy, že vyřešíme tyto připomínky. Ono to bude trvat ještě určitou dobu, musíme vybalancovat různé zájmy nejprve, ale mm, těšíme se, že se nám to podaří eh, v příštích 24 měsících. My jsme nabídli řešení, mm, snažíme se nalézt řešení do konce roku 2019. A tady v tom budeme potřebovat eh, vaše doporučení i to mm, v podobě rezoluce. To je velice užitečné. Já vítám toto vaše usnesení. A jenom ještě takový jeden námět. Tam, když máte třeba seznam ty umluvy jako Rotterdamskou nebo Bazilejskou, tak bych navrhla, abyste také zmínili Stockholmskou, která se e, týká také polutantů. To je stejně relevantní jako ostatní. Děkuji ještě jednou tedy za to, že tomu věnujete takovou péči a těším se na spolupráci. Děkuji, děkuji. Pokud dá harmonogram deadline pro pozdňovací návrhy 2. květen v 11 hodin a hlasovat budeme ve výboru Envy 21. června a na plénu asi v červenci tohoto roku. A hned budeme pokračovat s bodem 23 programu, což je ochrana práv vnitřního trhu a práv spotřebitelů proti negativním dopadům nezákonného obchodu s domácími zvířaty, tedy s mazlíčky. Nevím, zda je tady někdo z EPP, kdo by nahradil tady paní Somerovou, ne. Takže za SAD, to jsem já. Takže teď česky. Za ty v zájmovém chovu je přetrvávajícím problémem vnitřního trhu eh, Evropské unie je zneužíváno, že v některých členských zemích, včetně České republiky, existují daleko nižší náklady spojené s chovem psů, eh, koček a jiných zvířat, či nižší standardy pravidel pro jejich dobré životní podmínky. Eh, dochází k obcházení směrnice Rady 9265, která by se měla uplatňovat při komerčních přesunech zvířat v rámci unijního území. Není řádně uplatňována identifikace, registrace ani očkování zvířat, dochází k ohrožení veřejného zdraví, zdraví zvířat a klamání zákazníka. Eh, podle studií neziskových organizací si díky eh, propracovanému systému množíren eh, existujících distribučních sítí a stále se zvyšujícímu prodeji na internetu nelegální chovatelé mohou přijít k ročnímu zisku až v řádu milionů korun. Za tyto peníze jsou ochotni přistoupit k falzifikaci údajů a i na to, že zvířata z jejich chovných stanic podstoupí přepravu ve velmi špatných podmínkách, Eh, mají dlouhodobé zdravotní problémy a vysoké riziko úmrtnosti. Eh, s kolegy proto předkládáme návrh na usnesení Evropského parlamentu, ve kterém vyzýváme Evropskou komisi i členské státy k následujícímu. Za prvé k řádné identifikaci a registraci koček a psů, která musí být prvním krokem v boji proti nelegálnímu obchodu. Za druhé eh, k vytvoření mezisektorového akčního plánu definujícího odpovědnost všech potřebných článků. Eh, za třetí ke zlepšení kontroly a vymáhání evropské legislativy a za čtvrté ke spolupráci a lepší komunikaci mezi členskými zeměmi směřující k vyřešení tohoto eh, problému. Na závěr bych velice rád poděkoval také českým neziskovým organizacím za spolupráci na návrhu, jmenovitě organizaci Obránci zvířat, Nadaci na ochranu zvířat, Lize na ochranu zvířat, eh, Animal Eye a také samozřejmě EU eh, e eh, Dog and Cat Alliance a eh, Dogs Trust. And now... A nyní pan Ek za GUE. Máte slovo. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, za vaši vysvětlení, které bych chtěl trošku doplnit. Bohužel prodej domácích zvířat v Evropské unii velký kšeft. Eh, mnoho nezodpovědných eh, a, a mnoho zločinců tak přetahuje. Mnoho zvířat eh, jsou obětí neseriézního, neseriézních praktik obchodování. Psy a kočky se přicházejí na svět za nehygienických podmínek, jsou většinou nemocní, když se prodávají. Internet hraje stále větší roli v tomto obchodě, co jste řekl, je to ideální platforma, eh, jak vydělat miliony, nezdaněné miliony. Stávající legislativa sice předpokládá, že chovatele a prodejci musí být registrováni, ale je to příliš vágní, obsahuje má, mno, příliš mnoho mezer. Proto um, požadujeme Eh, veřejně přístupnou datovou banku EU, abychom uzavřeli tyto mezery v ilegálním obchodě. Potřebujeme celoevropské zákony, akční plán, abychom to kriminální obchod eh, eh, ukončili ve prospěch pohody zvířat, prodejců i kupujících prodejci musí být přeskoumáni, zákony, které budou určovat eh, podmínky chovu, musí být přesně definovány. Komise eh, dlouho váhala podle mě, aby proti těmto podmínkám, které jsou trápená zvířata, ilegální obchod, je skutečně na čase, abychom ten ilegální černý trh s, eh, s těmito zvířaty zastavili. Děkuji. Eh, děkuji za EFDD paní Vejt. Toto je samozřejmě problém. Moje strana by nechtěla jít cestou pasů pro mací mm, mazlíčky, ale Mělo by to být na členských státech, aby zavedly nějaké licence, eh, aby obchodníci se štěňaty a koťaty a mm, chovatele těchto zvířat, nich zvířat na prodej, by museli eh, podléhat nějakým kontrolám, registracím, licencím. aby existovaly prostředky, že stát bude vědět, že mají kvalifikaci k chovu zvířat a jsou schopni se o ně postarat a měli by e, mít povinnost zajistit jejich zdraví. My si myslíme, že na jednotlivých státech, aby e, tyto záruky existovaly. Děkuji. Někdo další? Není tomu tak. Nyní má slovo komise pan Fiesel za DG Santé. Máte slovo. Dobré ráno, děkuji za pozvánku eh, na tuto schůze. Já chci být velmi stručný. My nyní pracujeme um, na um, zákoně o um, těchto zvířatech, které přijaté v březnu 2016. Ten lhůta je duben 2021, kdy všechny tato ustanovení by měla vstoupit v platnost. Eh, tento zákon eh, nabízí mm, jiné možnosti ve srovnání s eh, ostatní legislativou. Měli bychom také zohlednit to, že parlament mm, zavedl určité brzdy práce, co se týče domácích mazlíčků, protože článek 277 zákona o eh, těchto eh, zvířat, že to, tyto zákony, platné zákony musí, za, musí zůstat v platnosti do roku 26, takže v této chvíli to není v našem, mezi našimi prioritami, mm, pro které máme eh, lhůty v roce 2019, ne 26. Co se týče chovu, registrace, každopádně eh, zákon o zdraví zvířat mm, má určité možnosti, umožňuje rozšířit povinnost registrace těchto eh, podniků, které se účastní komerčního obchodu v Unii, ale co ještě zůstává problém, je Eh, vysledovat všechny soukromé domácnosti, které jsou specificky vyloučeny z povinnosti registrace podle zákona o zdraví zvířat. To je oblast, která samozřejmě se obtížně eh, reguluje eh, tuto legislativou. Mohou být pravidla pro online prodej, ale co se týče z, z hlediska zdraví zvířat, tak se to obtížně reguluje. Máme nové nařízení také o oficiálních kontrolách. Um, tam, tam je to otázka vynucování práva. My zpracováváme potřebné přenesené a prováděcí akty, aby členské státy byly schopny efektivně oficiálně kontrolovat eh, respektování a implementaci zákona. V tuto chvíli eh, nemůžeme tedy říci nic podrobnějšího. My nechce, chceme znovu vynalezat kolo s tou mm, novou regulací. Nyní členské státy mají povinnosti, se týče obchodu a já jsem mm, požádal kolegy, aby mi dali krátký přehled. Je tady samozřejmě nelegální obchod, ale také miliony zvířat, kterými se obchoduje v posledních pěti letech. Mm. Eh, eh, kdy jsou pravidla respektována. Je to šedá zóna, kde nemáme znalosti o, o těch pohybech, v prv, jaksi informace. A to je to rozhraní mezi biznis a soukromým, to se obtížně reguluje. Vidím, že je tady uh, hodně uh, na velká potřeba zvyšovat povědomí spotřebitelů, aby chápali, jakou odpovědnost uh, přijímají, když uh, získají zvíře a zvíře není věc, které se můžete snadno zbavit, když pomine ta láska. Takže společnost musí být aktivní, musíme být aktivní z naší strany, musíme dělat všechno, pro co máme právní základ, abychom mohli kontrolovat tento typ obchodu. Děkuji. Vidím, že Tady je paní Renáta Somra, je tady. Já jsem přesvědčen, že si chce vzít slovo, takže jí dám slovo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss mich entschuldigen, dass ich jetzt zu spät hier wieder Omlouvám se, pane kolego, že jsem zase přišla pozdě. Mě celé dopoledne tady přebíhám, jsou tady turečtí kolegové. Vždy to je všechno na jednu, ale teď jsem tady. A se zájmem jsem vyslechla příspěvek zástupce komise. Chci připomenout komisi, že už byla rezoluce v únoru 2016 na toto téma. Hmm, a hmm, ne, nejenom, že bychom se tedy zaměřovali čistě na zdraví zvířat, víme, jak pohoda zvířat se obtížně reguluje z evropské um, um, úrovně, že se to členské státy rády dělají sami, především zvířat v zájmovém chovu, ale není to jenom problém zdraví zvířat a pohody zvířat, ale je to masivní problém pro veřejné zdraví zdraví lidí. Tento nelegální obchod se e, eh, zvířaty do zájmovém chovu ochrany, to ochrana spotřebitele, organizované zločinnosti. Toto pašování, které probíhá po celé Evropě, to je třetí největší e, příjem organizovaných zločinců po drogách a zbraních. Pokud toto budeme ignorovat ze strany komise, tak to mm, je, je třeba jasně říci, je to také otázka masivních daňových úniků. Eh, když komise nebude aktivní. Eh, po naší rezoluce před dvěma lety, tak to chceme znovu dát na stůl. Je to nebezpečné zacházet s pašovanými eh, zvířaty, které nemusí být očkovány, nemocná, eh, může mm, to vést k obrovským nákladům, stejně už se to zvíře nezahrání, to zvíře se ztratí, spotřebitel skutečně nemá nakonec nic, vydá spoustu peněz Eh, a mm, tím, že si koupil údajně eh, levné, tedy eh, čistokrevné zvíře. A tato zvířata mohou také mít nemoci přenosné na člověka. A to je důvod, proč my musíme proti tomu zasáhnout. To, co jsme doposud podnikli u těch pasů zvířat, tak to nepomohlo. Proto bychom chtěli, aby komise byla aktivní Mm, a je to samozřejmě v rámci DG Santé, všechno, co se týče ochrany spotřebitele, ochrany mm, zdraví. Chci připomenout v návrhu, který už existuje teď, kterému budeme dávat pozměňovací návrhy, kde je hůta příští týden, tam se z toho hodně směsuje, směšuje. Jde o zvířaty v zájmovém chovu. To jsou psy a kočky, Nejsou to ryby, želvy a hadi. A proto bychom e, to, ty, to e, měšování tedy s, s domácími mazlíčky a zájmovým chovu trošičku vyřešit a odstranit ten zmatek. A e, mohli bychom to oslabit, protože jsme toho tam dali příliš mnoho, mohli bychom to zlepšit. Já bych si přála také, aby ta jiná zvířata, eh, mm, které se často pěstují doma, nejsou, není to vhodné, jako třeba hadi a tak dále, tak i pro ty bychom bych chtěla něco udělat. I tam dochází k mučení eh, zvířat, týrání zvířat, ale teď bychom se měli zaměřit skutečně na, takzvaný, na ten zájmový východ psy a kočky, prostě abychom zdůraznili to, co jsme požadovali před dvěma lety a neriskovali, že to zase oslabíme a že komise se z toho zase vymluví. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji za spolupráci. Eh, Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů 2. května. Envy to bude hlasováno 21.6. v plénu patrně v červenci letošního roku. E, bodu různé nic nemáme a příští schůze bude 16. 17. května letošního roku a přeji vám hezký den. Děkuji.